Evropského výboru a ocenili také enormní úsilí a práci tohoto výboru více než 20 zasedání během 6 měsíců. To bylo hodně práce, děkuji vám za vaši důvěru. A nyní tedy eh, přejdeme k hlasování. Včera odpoledne předseda zasedání a já jsme v souladu s příslušným článkem odstavec 1 eh, jednali mm, o jedné záležitosti petičního výboru a v souladu s příslušnými ustanoveními zůstává výklad, který byl pronesen včera v platnosti. A nyní již přejdeme k hlasování, dámy a pánové. Nyní se začneme hlasovat o makrofinanční pomoci Kyrgyzské republice. Zpráva pana Vitala Morejry, nominální hlasování. Zahajuji hlasování.